s rozpočtem eh, roku 2011, tam eh, se to snižuje od původně stanovené marže 166 milionů na 125 milionů, takže dochází ke krácení. Když to srovnáme s původním rozpětím, které bylo uvedeno eh, v eh, loňských dokumentech, tak to bylo 200 milionů eur, 220 milionů eur. Všichni eh, víme, že odhady Eh, na střednědobé závazky v zemědělství eh, eh, kolísají výrazněji než jakékoliv jiné závazky během roku. Mezi návrhem rozpočtu komise z dubna až po konečnou verzi může se situace teda zcela zvrátit v tomto ohledu od jedné úpravy k druhé. Tyto první prognózy a odhady s těmi 0,4 eh, eh, desetinami procenty a velmi eh, těsným nebo úzkým rozpětím se můžou ještě výrazně v průběhu roku měnit. Dnes bych ale chtěla navrhnout, a to je ostatně také důvod, proč navštěvuji všechny odborné výbory parlamentu, dnes bych vás chtěla požádat o určité strategické úsilí, totiž eh, již nyní dát najevo, na kterých tématech byste chtěli v rozpočtu zapracovat a které priority hodláte stanovit. Definujte je, na které priority kladete mimořádný důraz. Co by se nutně mělo promítnout v rozpočtu 2012? Jaké priority spatřujete v souvislosti se strategií 2020 v rámci svého sektoru? Co by mělo být zlepšeno v příštím rozpočtu? které priority chcete eh, realizovat, v čem chcete posílit práci Evropské unie, ale na druhou stranu také, kde eh, eh, vidíte možnosti krácení, to znamená, které jsou, jaké jsou vaše negativní priority. Prostředky, které kterých se nám nikdy nedostává na naše politické cíle, bychom chtěli využít co nejlépe a proto musíme nově přemýšlet o nových přístupech i v pilotních projektech a prioritách. Tato opatření jsou vlastně určitým právem eh, parlamentu. Musíme eh, tyto, tato rozpětí eh, vnímat jako plus v rámci rozpočtu, ale současně nás to do jisté míry omezuje v práci. Dosud máme pouze předběžný návrh prioritních akcí a pilotních projektů, které by se měly nově rozběhnout v roce 2012 a proto, myslím, bychom napřed měli eh, posoudit, co již z prioritních aktivit a projektů běží, místo teda eh, navrhování nových a eh, pak se zamyslet nad tím, kde lze průběh zlepšit a e, jak e, smysluplně prostředky e, uplatnit a kterým aktivitám přisoudit prioritu, to znamená zejména těm, kde jsou nebo byly zaznamenány dobré výsledky. Prosím, abyste se všichni v tomto ohledu angažovali, protože to přesahuje samozřejmě rámec běžné politické práce parlamentu a současně bych vás chtěla požádat, abyste přemýšleli strategicky, protože jde o definování priorit. Každý odborný výbor vidí lépe než kdokoliv jiný své vlastní priority. A to se musí promítnout do rozpočtového řízení. Jestliže budeme mít od prvopočátku jasné priority, pak budeme schopni efektivně zpracovat návrh komise z Dubna, ale také opřít naše priority o jasná čísla, předložit vlastní dokument financování a působit efektivněji, co by parlament na e, sestavování e, rozpočtu. A proto bych chtěla mm, nyní říci, e, míč je na vaší straně Chceme být účinní, efektivní, koherentní a společně stanovovat priority. Děkuji vám mnohokrát Děkuji také za eh, tento eh, nastíněný pracovní přístup ze strany rozpočtového výboru. My učiníme vše, co je v našich silách, abychom zdůraznili, že skutečně chceme uhájit společnou zemědělskou politiku v zájmu všech evropských občanů. A nyní má slovo pan eh, zpravodaj Kapolas Santos. Děkuji, pane předsedo. Já také Vítám srdečně pana Balcányho. Nám se dobře dařilo spolupracovat v loňském roce a to, že no, zde máme i letos, eh, to je garance kvalitní práce. Já myslím, že tady nemohu příliš hovořit o prioritách výboru, neboť eh, o tom ještě neproběhla debata. Nicméně mohu vás seznámit se svým osobním stanoviskem. Jak bylo právě řečeno, tam ta marže je opravdu malá. A eh, hovoříme tady o přímých platbách, eh, vývoji trhu, rozvoji venkova a o našich konkrétních programech. Eh, celkově myslím, že tady máme poměrně ne rovnovážnou situaci, zejména v oblasti přímých plateb. Musíme se soustředovat na to, abychom se e, soustředili na trh e, a tržní opatření, která tady jsou možná tržní povahu, e, zejména tedy na trh s komoditami. Toto má skutečně velký dopad na hlavní zemědělskou výboru výrobu eh, v Evropské unii. To se týká zejména chovu dobytka. Pokud se týče externí záležitosti, externalit, eh, které nemůžeme eh, zcela měřit, to znamená situace v severní Africe nebo katastrofa v Japonsku, tak to jistě bude mít budoucí dopad na výrobu potravin. Nejenom v Evropě, ale ve světě také. Čili těmto okolnostem musíme věnovat eh, zvlášť eh, velkou pozornost. A měli bychom se soustředovat také na podobu finančních instrumentů, které Evropská unie bude potřebovat v příštích letech v rámci své reakce. Eh, pokud se týče stávajících programů, tak eh, eh, přidělené prostředky na tyto programy nejsou zas tak velké ve srovnání s jinými položkami, nicméně nadále se jimi budeme se zájmem zabývat v tomto výboru. Jistě budeme chtít nadále podporovat zejména chudší vrstvy obyvatelstva, Například eh, budeme ještě podporovat program Ovoce do škol, to je součást také boje proti obezitě. Asi nás bude zajímat také mléko do škol a podobné programy. To jsou eh, takoví kandidáti na náš seznam priorit. Tyto záležitosti už jsou rozjeté a měly by tedy pokračovat. Já se tedy nedomnívám, kolegové, že v této chvíli by byl schopen říci něco dalšího, vysloveně užitečného. Spíše bych si rád vyslechl názory kolegů, jak mm, nejlépe využít prostředky, které máme v rozpočtu na letošní rok, který eh, je někde pod hranici 60 miliard eur. Děkuji vám. Děkuji, Luise. A nyní paní McInnes. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi a panu Dos Santosovi a přeji hodně štěstí v při práci na rozpočtu na příští rok. My jsme měli poměrně těžkou zkušenost s tím, jak jsme vypracovávali rozpočet na letošní rok, byly tánice mezi institucemi a podobně, čili já doufám, že letos to bude lepší. Eh, možná, že je trošku brzy hovořit o konkrétních opatřeních, ale eh, určitě eh, ta tržní opatření musí potom vplynout do našich priorit. My jsme minulý týden, tedy minulém roce, měli určité problémy mohla by nám komise možná eh, říci, jak to bude v roce 2013 a eh, přímými platbami, jestliže eh, tady pořád je ve hře to možné snižování přímých plateb. To by mě zajímalo. Dále pokud se týče mléka a ovoce do škol, to jsou, myslím, velice důležité věci. To, co jste řekl k systému globální potravinové bezpečnosti, tak to je také momentálně velmi aktuální. Víme, že marže tady jsou poměrně malé. Víme, že tady máme opatření na provádění společné zemědělské politiky a i když to možná nesouvisí úplně přesně, tak v těchto jednotlivých debatách se určitě budou vyskytovat stejné prvky, podobné prvky. A jinak já myslím, že eh, Evropský parlament, eh, myslím, že eh, je nyní v trošku lepší pozici než eh, v minulém roce, pokud se týče jednání s členy Evropské rady, tak já si myslím, že tady to bude trošku obtížné, protože nevím, zda se všichni ministři nebo všichni rada dostatečně orientuje v problémech pan Lavia. Děkuji vám, pane předsedo. Já jako člen zemědělského výboru bych také chtěl poděkovat paní Balzány za námahu, z níž odprezentovala zde v tomto výboru eh, takový nástin budoucího rozpočtu a zejména eh, si cením jejího úsilí o spolupráce s příbuznými výbory a to hned od začátku. To je jistě dobře a já jsem stoprocentně pro. Paní kolegyně by také chtěla nasměrovat tento rozpočet směrem k strategii 2020 a tak, aby došlo k propojení s tou každoroční rozpočtovou procedurou. Já myslím, že je to dobře a e, musíme říct, že současný systém každoročního programování e, představuje určitý, e, určité omezení na nakládání s prostředky. Nicméně z loňského roku bych chtěl eh, říct něco, co, eh, myslím, eh, by nás mělo poučit. Ke konci roku se objevil požadavek ze strany Rady a členských zemí o přidělení určitých plateb v takovém rozsahu, že došlo k velké, velkým změnám v kapitole 2 rozpočtu. No a proto se musíme velice dobře zaměřit jako speciální výbor na rozpočtový, eh, rozpočtový proces. Já souhlasím s paní zpravodajkou, že se musíme soustředovat na přípravné akce a pilotní projekty. Je třeba využívat a vybírat ty nejlepší experimenty z minulých let. Také bych chtěl zdůraznit, že jsme ve velmi rané fázi. Musíme ještě počkat na návrh rozpočtu ze strany komise, eh, zejména pokud se týče těch tržních opatření. Je to pouze návrh rozpočtu, to všechno víme. A ve druhé polovině roku, to znamená po letní pauze, eh, budeme mít teprve podrobné informace o tom, jaké budou finanční nároky ze strany tržních instrumentů. Čili musíme se velice pečlivě zaměřit na tyto zdroje. Musíme se zaměřit na pozitivní priority a myslím, že tady jich pár zaznělo. V mnohých případech ovšem tady máme skutečně velmi úzký manevrovací prostor. Několikrát tady zazněla zmínka o ovoci do škol, ale eh, my prostě eh, v rámci, tedy v současném regulačním rámci pod 90 milionů eur celkem nic neděláme. Čili já doufám, že proběhne opravdu efektivní debata o prioritách eh, na příští rok. Děkuji, Giovanni Stefan Lefol. Francesca, qui vient dans la commission agricole et... Děkuji vám, pane předsedo. Já děk, vítám eh, Francesku do našeho výboru. A musím říci, že eh, ten rozpočet na 2020 je samozřejmě velmi důležitý. Budeme mít eh, velmi úzký rámec taky, to znamená, že budeme čelit obtížím. Evropa také bude konfrontována s problémy a to znamená, že tyto skutečnosti musí brát v úvahu každý výbor pro nás jsou ty výzvy jasné. Zemědělství je zdrojem zaměstnanosti a otázky potravinářské a zemědělské, to jsou strategické výzvy celosvětového významu. Současný vývoj ukazuje, jak důležité je zaměření na zabezpečení zásobování potravinami v Evropě. Pokud se týče našeho výboru, tak je pravda, že naše debaty zatím příliš nepokročily a já bych chtěl zdůrazit několik málo bodů. Za prvé, do zemědělské politiky se musí plně integrovat strategie 2020. A zejména se musíme věnovat otázkám, které se týkají ochrany životního prostředí, našich zdrojů, a určité úrovně konkurenceschopnosti ve výrobě. Společná zemědělská politika musí být vnímána v kontextu strategie 2020. A teď ještě možná dva konkrétnější body. Tak především pokud se týče stavu eh, dobytka a vůbec živočišné výroby, tak eh, v současné době čelíme krizi, která ještě může eh, nějakou dobu trvat. Rostou nám ceny potravin i krmiv, protože máme určité napětí na trhu eh, s obilovinami. No a na to budeme potřebovat specifická opatření. Myslím, že na rozdíl od rozpočtu na rok 2011 jsme vyčlenili určité prostředky na obiloviny, tak v roce 2012 Eh, budeme muset eh, vyčlenit určité prostředky na podporu zemědělství, zejména živočišné výroby. Eh, jak nejlépe tedy zvládat krizi v zemědělství? Já myslím, že bychom mohli svolat nějaké pilotní zasedání, které by se zabývalo založením v Evropského fondu solidarity, jenž by byl nástrojem rychlé odezvy na krize v zemědělství. Čili to jsou moje poznámky v této chvíli. Ano, děkuji. Teď pan Remer. Já děkuji paní Bazány za přítomnost ve výboru. My jsme se už setkali včera. A chci ještě jednou poukázat na to, že když hovoříme o pracovních místech v zemědělství v rámci rozpočtu, tak musíme dbát i na to, abychom eh, vytvářely pracovní místa nejenom v zemědělství, ale i v příslušných eh, spojených oborech a tudíž je nutno posílit zemědělství jako takové, abychom právě i ty přidružené obory ehm, eh, zohlednili. Například vzdělávání a další vzdělávání musíme vzít v potaz investovat tam více, protože to, co je investováno tam, je dlouhodobě investováno. To se nestratí a také jsme věnovali pozornost podpoře mladých zemědělců, protože právě mládež musí být uvedena do tohoto oboru a musí být aktivována mm, ve prospěch zemědělství, abychom měli dostatek dorostu, kteří, který se bude angažovat pro výrobu. Ale celkem to víme o rozpočtu, že v celé Evropě musíme šetřit. Nejde pouze o to, že musíme žádat od finančně slabých zemí, aby eh, šetřili a eh, prováděli restriktivní rozpočet, ale i my musíme šetřit a přijímat úsporná opatření. A proto musíme intenzivně ve výboru diskutovat eh, o využití prostředků, racionálním využití prostředků. Musíme se eh, shodnout na určitých stěžejních bodech, které zaručí právě tento racionální, racionální zacházení s penězi. Děkuji, George Lyon. Uh, thank you, Děkuji. Chci také poděkovat paní Balcány za její příspěvek. Možná by nám jenom mohla vyjasnit dva body. Jeden se velmi podobá tomu, na co pokazala paní McGuinness. To je ten strop pro přímé platby. Jaký bude pravděpodobný výsledek pro tento rok, ale zvláště jak se komise dívá na rozpočet pro rozpočtový rok 2013, kde je tu určité znepokojení, že by mohlo dojít k prolomení rozpočtového stropu. Za druhé, zajímalo by mě, jestli by nám mohla v této chvíli říci něco na téma těch fondů z, eh, z Fondu pro rozvoj venkova. Jestli tam došlo k nějakému eh, nevyužití prostředků. A jestli tato rozpočtová linka bude úplně vyčerpána. Takže k těmto dvou bodům bych chtěl položit otázku. Ano, děkuji všem, kdo se vyjádřili a není pan Dolongo A potom, potom dám slovo znovu Francesce. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za přizvání k této velmi podnětné debatě. Eh, eh, děkuji paní Balzány za to, že představila své podněty. Podle mě jsou tady ve hře dvě základní otázky. Jednak otázka budoucnosti přímých pladeb v roce 2012 a to zejména otázka toho, jestli splníme, jestli nenarazíme na otázku finanční disciplíny a stropu. A pak, jak to bude vypadat s víceletým eh, plánem pro eh, Fond na rozvoj venkova. Ale nejprve kontext přípravy rozpočtu na rok 2012. Jak víte, oficiálně to bude schváleno 20. dubna komisí. A proces přípravy rozpočtu probíhá v, obecně v kontextu hospodářské krize a silného tlaku, jemu jsou vystaveny veřejné finance. Nicméně, mi přijde vhodné zároveň zdůraznit, jak někteří z vás jako ostatně již učinili, že se jedná o poslední fázi finančních perspektiv 2007 až 13. To znamená, že se nám také omezuje manévrovací prostor. A z toho vyplývá, že musíme zhodnotit také postupné postupnou implementaci víceletého programu. To má jisté dopady pro rozpočet na rok 2012. Nyní věnujeme obzvláštní pozornost rozpočtovým prostředkům. Také musíme zohledňovat vývoj na trhu i budoucí vývoj, který může vyplývat z událost, některých z událostí, které jsme eh, zmínili, Japonsko, Severní Afrika například. To jsou věci, které mohou způsobit volatilitu na trzích. Kromě toho jsou tu rozpočtové stropy, například pro přímé platby. S tím, že některé aspekty této pomoci jsou stále teprve postupně zaváděny. A tak tomu bude i příští rok. Teď, jestli hrozí uplatnění finanční disciplíny, Komise ještě ne, nepřijala rozhodnutí, stále se ještě připravujeme. Ovšem, komise se bude muset rozhodnout do 31. března, čili to je lhůta, která je velice blízko. Já momentálně nevidím příliš mnoho oblak na, na obloze ale jak již bylo řečeno, budoucnost může v tomto kontextu být stále komplikovanější a e, riziko uplatnění finanční disciplíny je něco, co se roz, každopádně přibližuje. Teď k otázkám rozvoje e, Fondu pro rozvoj venkova. To bylo zmíněno mnoha z vás. První závěr je, že v průběhu 2008, 2009 a 10 platby se rozvoje venkova byly pod předpokládaným rozsahem, ale k tomu musím okamžitě přidat, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku, zvláště v roce 2010, což vyvolává určité naděje do budoucna. Tehdy jsme využili o 35% více v roce 2010 než v roce 2009. Když se podíváme na 2007 až 2010, tak celkové výdaje těchto programů představovaly 38 miliard e- eur, 39,5 celkového finančního rámce pro celé období 2007 až 2013. A také stojí za zmínku, že odhady členských států pro rok 2011 představují 13,7 miliard, což musíme srovnat s 12,2 miliardami v rozpočtu. A to zahrnuje i převody. Tudíž nedojde eh, k žádnému nevyčerpání nebo nedovyčerpání fondů v roce 2011 a perspektiva je poměrně pozitivní. Můžeme tudíž dospět závěru, že to postupuje dobře a pokud se potvrdí předpovědi členských států, tak v roce 11 a 12 můžeme očekávat dobrý výsledek. Doufám, že jsem zodpověděl vaše otázky v úplnosti. Děkuji. Naldo nejen si nám poskytl odpovědi, ale i určité náznaky naděje. A nyní dostane slovo Luisa pak Francesco. Děkuji chci se jen vyjádřit k pilotním projektům a přípravným akcím. A chci výbor upozornit, že podle posledních dostupných informací hodnocení komise našich návrhů není příliš dobré. Když to srovnáme s, s předchozím hodnocením. Takže myslím, že by bylo dobré zvážit, jestli toto negativní hodnocení bylo proto, že naše iniciativy jsou špatné, o, a, a nebo proto, že je komise znepokojena malým manévrovacím prostorem, který teď máme. Toto je tudíž něco, nad čím se musíme hodně zamýšlet, i když ty částky nejsou zase tak výrazné, pokud je srovnáte s některými jinými. A pak další, co jsme slyšeli od zástupců komise, pokud jde o programy pro rozvoj venkova, tak tam ta jejich eh, nedostatečná implementace souvisí také s krizí. Protože některé členské státy jsou eh, ve velmi svízelné situaci, pokud jde o jejich veřejné finance, což jim může bránit ve využívání komunitárních financí. Takže to je rozpočtová, toto je rozpočtová diskuze, ale je to příležitost, abychom se šířeji zamysleli nad problémy spolufinancování a nad tím, co to může eh, znamenat pro budoucnost. Vzhledem tomu, že krize zřejmě nebude trvat pouze krátkou dobu. Ještě jednou děkuji paní Bazany a děkuji všem kolegům, kteří se tady vyslovili, všechno jsme si zaznamenali. Nyní musíme eh, připravit vlastní strategie, vyjádřit vlastní názory. A to samozřejmě v těsné spolupráci s paní Balzány. Děkuji, Luisi, a nyní Francesca na závěr. Ano, děkuji. Já plně souhlasím s tím, co řekl pan Kopulo Santos ohledně pilotních eh, projektů a přípravných akcí. Pečlivá analýza celého balíčku, která poukazuje na využívání těch marží v maximální možné míře a využití dalších iniciativ a dalších politických priorit, tak to je naprosto nezbytné, a zejména s ohledem na hodnocení komise. Musíme pochopit, proč to hodnocení je takové, jaké je. Každopádně oni řekli, že není pozitivní pro mnohé pilotní projekty. Já doporučuji, abychom ještě do léta sestavili seznam pilotních projevů a, a akcí, abychom měli určitý první praktický krok ke stanovení toho, co dál chceme dělat. Velmi pozorně jsem naslouchala všem vašim příspěvkům a myslím si z toho, co tu zaznělo Stefan Lafol a Giovanni Lavie, že strategie 2020 by nám měla dovolit rozšířit eh, a posunout zemědělství novým směrem neboť je zřejmé, že to není jen otázka pracovních příležitostí, ale také eh, to souvisí s klimatickými změnami. Proto musíme být velmi obezřetní eh, v tom, jak využíváme naše zdroje. Tento výbor, který se specializuje, který se snaží stanovit své priority, by tudíž měl mít určitou situaci a kontext, kontext který nám umožní nalezat vazby s dalšími oblastmi. Děkuji, děkuji vám, Francesco. Takže zdá se, že bod 12 jsme dokončili. Můžeme si udělat kratičičkou pauzu, protože pan komisař Čološ se blíží, ale ještě tu není a pak bude tedy i výměna názorů s ním po několika minutové pauze. Riprendiamo. Pokračujeme. Prosím, abyste opět zaujali svá místa a vítáme mezi námi pana komisaře Dačana Čološe, eh, který nám přiblíží svůj pracovní a legislativní program na rok 2012. V roce 2012 se samozřejmě zaměříme na reformu společné zemědělské politiky a komise k tomu v průběhu ještě letošního roku představí své návrhu, návrhy, což ale neznamená, že se k tomu přidruží ještě další důležité eh, zemědělské projekty v roce 2012. Proto mám velkou radost, že mám dnes příležitost opět mezi námi přivítat pana komisaře k výměně názoru a informací. Půjde, jak jsem již předeslal, o legislativní a pracovní, pracovní návrhy komise. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Předně vám chci srdečně poděkovat za pozvání na eh, tuto schůzi výboru k tématu eh, priorit komise na rok 2012 v oblasti zemědělství. Samozřejmě, že komise pracuje eh, na tomto pracovním programu, ale to nebrání předběžném diskusi o prioritách byť eh, doznají ještě určité změny a další vývoj. Chci také připomenout, že máme již dobrou zkušenost ze spolupráce v rámci Lisabonské smlouvy. První čtení již proběhla zdárně. Je to ta rutinní, ten rutinní mechanismus, Hovořili jsme například o německém eh, monopolu alkoholu a další témata. Ústřední eh, prvek naší práce je reforma společné zemědělské politiky. Eh, v důsledku eh, schválení Lyonovy zprávy a na základě toho pak komise předložila své vlastní sdělení. Nyní předkládáme legislativní balík a také velmi intenzivně diskutujeme zprávu pana Desse. Rada rovněž pracuje na svých vlastních závěrech a navržená legislativa, což bude dalším stupem, stupněm eh, reformy společné zemědělské politiky v roce 2013 dorazí eh, na podzim letošního roku ten návrh dorazí na podzim letošního roku a pak koncem června předložíme návrh dalšího víceletého návrhu. A ten legislativní návrh reformy bude součástí tohoto balíku. Samozřejmě Reforma, respektive legislativa o reformě společné zemědělské politiky bude navazovat na červnové představení víceletého rámce, takže budeme mít čas také na zahrnutí hodnocení dopadů reformy společné zemědělské politiky a návrhu MFF. Ale je důležité samozřejmě přiblížit, co se chystá, jaké jsou eh, priority, stávající priority Maďarska maďarského předsednictví, jde o e, mléčný e, balík a e, my ze strany komise učiníme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že tyto návrhy budou schváleny již v prvním čtení, bude-li to možné. A i v tomto ohledu spoléhám na um, vaši práci, pokud jde o tyto dva projekty pan Mikkelson na mléčném balíku a pak na balíku kvality. Pokud jde o rok 2012, tak v této souvislosti také vedeme diskusi o legislativních návrzích. Tento balík je rozsáhlý a zaměstná nás až do konce roku 2012. Vzhledem k tomu, že návrhy budou předloženy na podzim 2011, tak většina práce pak proběhne v roce 2012. Ale nad rámec tohoto balíčku, což je eh, ústředním balíčkem eh, mého mandátu, jak jsem již řekl mm, na svém slyšení, tak nad rámec toho předložíme ještě novou iniciativu. Letos bych totiž chtěl zahájit veřejné konzultace eh, o podpoře eh, a eh, propagandě zemědělských výrobků. Zdá se, že tady ta propagace by měla být mnohem důslednější a mnohem cílenější. Měla by se těšit větší pozornosti z řady důvodů. Myslím, že bychom se měli chopit příležitosti otevírají měnících se trhů a skutečnosti, že e, vysoce kvalitní výrobky jsou ceněny e, na celém světě e, domnívám se, že se soustředujeme v zemědělství na produkci kvalitních potravy na výrobku a proto sektor musí mít k dispozici všechny nástroje, aby byl přítomnější a viditelnější na mezinárodních trzích a rovněž, myslím, budeme muset zvýšit efektivitu komunikace o evropských trzích eh, eh, zemědělských. Eh, takže předložím několik návrhů na základě určitých vodítek, které jsem již představil právě o marketingu a o propagaci zemědělských produktů. Rovněž bych chtěl iniciovat zelenou knihu, která se zaměří právě na tuto otázku propagace kvalitních potravin v Evropě a začátkem příštího roku roku bych chtěl vydat sdělení na základě zmíněného eh, veřejného připomínkového řízení a zelené knihy. A Eh, pardon, a sdělení a v té zelené knize budou nastíněny eh, cesty nebo prostředky propagace zemědělských výrobků vysoké kvality. Také bych chtěl předložit legislativní návrh, který eh, bude specifikovat finanční rámec a další podrobnosti vlastně té politiky propagace zemědělství odvětví a zemědělských výrobků v rámci společné zemědělské politiky. To je teda můj záměr. A je to také konkrétní odpověď na diskuse, které jsme vedli o potenciálu růstu eh, našeho zemědělského a potravinářského sektoru v Evropě. Musíme více zdůrazňovat kvalitu našich produktů, rovněž musíme klást větší důraz na vývoj a nebo teda rozvoj krátkých řetězců a také musíme vytvořit eh, správný finanční a legislativní rámec pro eh, vývoj těchto myšlenek, pro eh, dotažení těchto myšlenek do, do konce. Lisabonská smlouva nám, myslím, umožňuje efektivně pracovat na problematice přebytků potravin, a jsem rád, že budu moci s parlamentem spolupracovat v těchto důležitých otázkách. To jsou teda hlavní prvky, které mohu již nyní předložit. A závěrem eh, bych chtěl říci, pokud je o rok 2012, tak budeme samozřejmě důsledně pracovat dále na reformě společné zemědělské politiky. Já budu pracovat na mm, té problematice lepší propagace zemědělství a e, potravin. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento velmi bohatý program, který jste nám přiblížil a nyní můžeme zahájit diskusi. Máme čas až do 12. hodiny, protože ve 12 hodin nás pan komisař bude muset opustit a proto musíme být trochu disciplinovaní. Začneme koordinátory. První je pan Albert Des. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste opět zavítal do zemědělského výboru a že jste nás spravil o vaší práci, pracovním programu a že jste ochoten s námi diskutovat. Jako zpravodaj pro novou orientaci zemědělské politiky jsem eh, předložil svou zprávu a nyní můžeme diskutovat o tom, eh, v jakém směru by měla být ještě zlepšena. Já jsem mm, tomu otevřený. Jde mi především o to, abychom dosáhli cíle, totiž dali zemědělcům v Evropě perspektivu i nad rámec roku 2013. To je, myslím, náš společný cíl, který s vámi sdílíme. My ve výboru jsme eh, zajedno, že prostředky na společnou zemědělskou politiku musí být a zůstat zachovány i nad rámec roku 2013 a jsme zajedno, že potřebujeme udržitelné evropské zemědělství, které bude šetrné ke zdrojům a surovinám. A e, mně e, samozřejmě nejde o tom e, vyvolávat spory o tom, zdali screening zahneme do prvního nebo druhého pilíře. I tady, myslím, nalezneme rozumnou cestu. Cílem musí být, a to má maximální prioritu, když mluvím se zemědělci, nesmí být zemědělská politika byrokratičtější, naopak musí být jednodušší. Já jsem skutečně přístupný všem návrhy, návrhům, které povedou eh, k dosažení jednoduchého systému, ale systému, který bude dále sledovat vytčené cíle. Já vám také děkuji za dobrou spolupráci, kterou eh, s námi Um, rozvíjíte. My jsme včera slyšeli od um, předsedy Paula de Castra, že um, právě provádění uh, Lisabonské smlouvy naznačuje, že jste velmi ochoten výjít vstříc i našim návrhům a požadavkům. Těším se nyní samozřejmě i na diskusní příspěvky svých kolegů. Jsem učenlivý a cokoliv se objeví na dobrých návrzích, rád promítnu do zprávy a jsem přesvědčen, že takto se nám eh, podaří nalézt dobrou cestu pro novou orientaci společné zemědělské politiky. Děkuji a nyní má slovo pan Kapla Santos. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, jsem velice rád, je nám potěšením, že jste mezi nás zavítal. Mnozí už to řekli a já plně souhlasím s tím, že nás čeká velice významný reformní rok. Jak řekl pan Des, my socialisté bychom vám rádi řekli, že rádi dospějeme ke kompromisu, který posílí parlament a parlamentní aspekt vyjednávání v rámci spolurozhodování tak, abychom zde měli skutečnou otevřenost a v duchu dialogu a kompromisu. My eh, nechceme někomu vnucovat eh, svá hlediska, ovšem eh, také nechceme, aby druhá strana něco vnucovala nám. V duchu kompromisu chceme jednat. My tedy jsme o tom již intenzivně jednali naposledy včera a nyní se blížíme k jakési shodě. Podařilo se nám dosáhnout předběžného kompromisu o základních záležitostech, které mohou podpořit všichni. Takže se nyní budeme moci soustředovat na posměvací návrhy. Jsme tedy naprosto připraveni k dialogu a tak, aby vyjednávací pozice parlamentu byla rozhodující. My se zájmem se těšíme na dosažení těchto výsledků a doufáme, že legislativní balíček bude součástí eh, toho celého procesu. Důležitý je pro nás také ten mléčný balíček a také na tom se pěkně pracuje a vítáme novinky, s nimiž nás seznámila komise, totiž, že eh, pod, iniciativa na podporu zemědělské výroby, která vzešla z našich řád, eh, pokračuje. To je dobře. Myslím, že tímto způsobem můžeme výrazně přispět k tomu, aby tyto produkty se dostaly úspěšně na trh. A ještě jeden bod. My jsme hovořili o zahájení rozpočtového procesu na rok 2012, o zahájení eh, práce na prioritách parlamentu, ale samozřejmě, že nám chybí návrh komise. A to se týká eh, jak eh, třeba otázky klimatických poruch, které Eh, také ovlivňují volatilitu trhu nebo politické události, eh, jako je vývoj v severní Africe nebo přírodní katastrofy typu japonského zemětřesení. Čili to jsou všechno věci, které budeme muset zahrnout, zohlednit v příštím rozpočtu. Já bych vás skutečně prosil, abyste o věcí, které samozřejmě budou chtít, aby eh, na ně reagovala také komise, parlament a podobně. Eh, čili bylo by dobré, pokud má eh, komise k dispozici nějaké informace, tak aby se s nimi podělila, tedy o ně podělila s námi. Pan Lyon. Děkuji, pane předsedo. Je velice dobře, že jste mezi nás zavítal, pane komisaři, abyste nás seznámil s plány na rok 12. Já myslím, že se nám celkem daří podle Lisabonské smlouvy už se spolupracovat mezi parlamentem a komisí. Já každopádně si pochvaluji velice dobré pracovní vztahy s lidmi z komise. Měl bych několik otázek, které se týkají vás a týkají se eh, bodu eh, vašeho úvodního proslovu. Pokud se týče publikace legislativních návrhů, které by měly spatřit světlo světa někdy eh, na podzim, můžete být trošku konkrétnější? Je to spíše srpen září nebo spíše listopad? Čili to by bylo dobře, abychom věděli. E, druhá věc, z hlediska komise e, rozpočtové návrhy na víceletý rámec e, budou mít podobu podrobného dokumentu, kde to komise rozšlení až na jednotlivé rozpočtové okruhy, nebo budou to jenom nějaké obecné priority. Nám se tedy dostal před rokem a půl eh, jakýsi dokument do rukou, který zřejmě nebyl určen k tomu do našich rukou a bylo to spíše ve smyslu jenom popisu priorit. Čili kdybyste nemohl říci přesněji, co vlastně můžeme očekávat eh, v červnu. Dále, pokud se týče eh, podpory zemědělských výrobků, já myslím, že to je velice dobrý nápad a možná by nás zajímaly další podrobnosti, jak konkrétně si to vlastně eh, představujete. Tedy asi by tam měl být eh, podpora evropských produktů na našem vnitřním trhu, jaké cíle by tedy tam měly být dosahovány a jak toho chcete dosahovat. No a ještě jeden bod, který ve vašem proslovu nezazněl, ale je to velice důležitá věc. Já jsem se setkal s komisařem De Gichtem asi před 14 dny a on mi při té příležitosti vysvětlil, že komise by si přála být schopna předložit návrh zemí Mercosuru o svobodném obchodu. Eh, vy určitě budete eh, mezi těmi komisaři, kteří budou sepisovat tuto eh, návrhku. A mě by zajímalo, jestli už práce na té nabídce je hotová a pokud ano, byly provedeny dopadové studie, pokud se týče tedy dopadu na trh, pokud by ta nabídka byla přijatá. A dále eh, máte na paměti eh, obavy, které existují třeba ve Skotsku, ale také jinde v Evropě, eh, o týkající se toho, Eh, jaký dopad by to měl eh, na, mělo na naší vlastní hovězí produkci, poněvadž víte, že jsme měli tyto obavy také v souvislosti s Argentínou. Eh, čili já bych byl velice rád, kdybyste k tomu mohl říci něco více. Děkuji. Děkuji, James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Také já bych se chtěl připojit k přivítání pana komisaře. Jsme rádi, že jste se vrátil do našich řad. Je velice dobře, že nás seznamujete se svými prioritami. Já bych k tomu měl ještě spoustu dalších bodů a otázek, ale eh, bylo by určitě dobré, kdyby eh, kdybychom eh, byli seznámeni eh, už někdy v červnu, v červenci seznámeni s vašimi návrhy reform, eh, protože když to přijde až na podzim, tak to už máme na krku Vánoce a pak máme velice málo času na to, abychom to zpracovali. Takže já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se dozvěděli přesněji, jak to bude. Také vítám to, Eh, že chcete podporovat evropské výrobky. Já myslím, že potřebujeme, aby byly eh, podporovány jednak v Evropské unii a jednak mimo unii. A tady by bylo dobré přijít s různými nápady. Určitě existuje řada takových organizací, které mají za úkol podporovat tyto produkty. Určitě u nás je jich mnoho, ale já si nejsem jistý, jestli ty peníze jsou vynaloženy užitečným nebo efektivním způsobem. Čili já myslím, že bychom se měli skutečně více zamyslit na tom, jakým způsobem eh, je nejefektivnější eh, provádět tuto podporu, protože já myslím, že to by skutečně mohl být vážný problém do budoucna. Jak jste řekl, eh, hlavním prioritou bude reformní balíček a my zde v parlamentu se budeme zabývat eh, zprávami, tedy nejdříve jsme Lionov, teď máme Desovu, čili určitě tady eh, toto budeme muset eh, projednávat dále. Musím říci, že v současné době v našem výboru je velká rozmanitost názorů o tom, jak by ty priority měly vypadat. Já bych se chtěl zastavit u jednoho konkrétního bodu. Myslím, že Eh, jedním důležitým heslem je zjednodušení. Zjednodušení administrativy. To je eh, jedno z těch nejdůležitějších hesel bodů, eh, na které slyší lidé v Evropě a přáli by si zjednodušování. A já v tom vidím tento problém. Kdykoliv přijdeme s novou reformou, tak nezrušíme Eh, ty aspekty starší, které už tak jsou možná dostatečně přeregulované a eh, stěžují život eh, farmářům a zpracovatelům. A určitě třeba otevřeně říci, že se budeme muset poprat o paragraf 22 desovy zprávy a o zavádění zelených prvků do prvního pilíře. Já si myslím, že by to mělo se soustředovat spíše na pilíř druhý než na první. A já myslím, že vy máte už dostatek nástrojů pro regulaci v pilíři dvě a není třeba to rozširovat dál. Já musím říct si toto. Komise by měla být otevřenější vůči parlamentu. E, neměli byste skrývat svou svíci pod hrncem e, tady eh, každý eh, od někud pocházíme, máme, vycházím z nějakého prostředí a máme eh, své priority. A my skutečně bychom potřebovali vědět opravdu, jaké dopady bude mít ta budoucí reforma po roce 14. Dneska hovoříme o zabezpečení zásobování potravinami. A já mám takové škaredé podezření, jestliže eh, já myslím, že tak, tak za rok nebo podobně, eh, že problém zabezpečení zásobování potravinami eh, by se mohl zostřit. A to bude věc, kterou se budeme muset zabývat a máme jak parlament, tak komise, Rada národní státy svoji zodpovědnost. Hodně o tom mluvíme, ale co skutečně děláme pro to, abychom měli dost potravin? já musím říct, že eh, eh, když jsem přišel do parlamentu, měli jsme eh, jakési značky a myslím, že máme skutečně teď co dělat opravdu s nedostatečnou závislost Děkuji Lorenzo Fontana. Sorry, Martin Osling first, and then Fontaine. Takže Martin Osling nejdříve. <laughs> Schlechtes Zeichen, dass man die Grünen übersieht, aber... Takže ano, přehled jste zelené, to není dobré, ale budíš. Pane komisaře, já jsem rád, že jste mezi námi. Mm, určitě ten náš dialog budeme moci muset eh, vést dále v mnoha bodech. Já myslím, že pokud chcete eh, eh, podporovat evropské produkty, tak to musí mít určitou, musí to být nesenou určitou myšlenkou, čili v čem se liší naše produkty od dovozu. Měli bychom zdůrazňovat asi to, že máme eh, zvlášť přísné kvalitativní normy a Eh, skutečně eh, kvalita právě musí být tím hlavním eh, znakem kvality. Evropská zemědělská politika určitě se bude muset dále zabývat problematikou industrializace. My v Německu absolvujeme velkou diskusi teď o tom, o koncentraci živočišné výroby a jejich podniků. No a v této souvislosti vítám také to, že komise neustupuje od svých cílů agrární reformy. Myslím, že to je dobře. My jsme se shodli na dokumentu, který jste polož- předložili loni v listopadu a také bychom o toho měli zůstat. Eh, poněkud mě vadí takové ty přestřelky ze strany eh, některých členských zemí, třeba také mé země, ten eh, capping, proti tomu se tedy ozývají hlasy. Já si myslím, že to není příliš uvážené a také si myslím, že bychom měli se zabývat celkovou koncepcí a taky realitou současných rozpočtů pokud se týče eh, reality, myslím, že realitu veřejné debaty a realitu financí v zemědělské politice možná nebereme úplně, úplně eh, přesně. Mm, zemědělská politika má určitý podíl na evropském rozpočtu a ten by měl zůstat zachován, čili já myslím, že toto by mělo stát v popředí debaty. K naší debatě s Albertem Desem musím říct, že Albert Des eh, je otevřený kompromisům, což já velice vítám. A mm, možná už eh, jsme s tím měli začít dříve, poněvadž opravdu při pracování kompromisu je řada problémů. Eh, ta zpráva musí eh, vyznít jasně, aby tady byla jasná také pozice parlamentu v řadě bodů. Čili mm, nemělo by to být nějaké takové prostě eh, dejme každému něco a těch klid. Pokud se týče tržních pravidel a opatření, tady myslím, že bychom se měli intenzivněji ujmout vedoucí úlohy a tady bych apeloval na komisi, aby přišla s jasnými návrhy, jak by měla vypadat ta tržní opatření. Eh, moc jsem neslyšel o té diskusi eh, o pojištění, ale to také bude muset být také bude muset projemnout intenzivní debata o mléce a zejména o malých a středních producentech v Evropě. Musíme si připustit, že liberalizace trhu eh, možná let, kde může také zkrachovat. Kolega Nicholson eh, hovořil o zabezpečení zásobování potravinami a to celosvětově. Čili já myslím, že i tady si musíme přiznat, jaká je realita. Prostě my eh, naší formou zemědělství nejsme schopni eh, živit eh, velké části světa. My tady máme dokonce určitý import, takže my sami, sami nejsme úplně nezávislí a to je skutečně téma, Eh, kdy tedy vlastně se odtýká dovozu eh, bílkovin. Eh, no a to souvisí samozřejmě ještě také s postoji ke genetické technice a souvisí to s těmi různými regionálními okruhy produkce a spotřeby a podobně. A možná, že k tomu by také možná pan komisař mohl říct, jaké má plány. Ano, děkuji kolegové. Chci vám připomenout, že máme hovořit o pracovním programu na rok 2012. Neodvíráme tady diskuzi o dalších, byť zajímavých aspektech reformy. A teď Lorenzo Fontána. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu komisaři za účast na našem zasedání. Myslím, že souhlasíme, když je řeč o propagaci našich produktů a zaměření se na kvalitu, což je to, čím se zemědělství v Evropě odlišuje od zbytku světa. Nicméně chci položit otázku. Zpátky k tomu, co říkal George Lyon ohledně případu obchodních vztahů mezi Evropou a zbytkem světa, a to konkrétně Mercosurem. Velmi často v případě vztahu tohoto typu problém tkví v tom, že to, co dovážíme z jiných zemí, eh, představuje de facto eh, konkurenci, která je nekalá, protože my máme určité standardy pro naše vlastní výrobky. A to, že toto kritérium není v návrzích na novou EZP, tak chceme požádat, jestli byste mohl se nějakým způsobem postarat o to, aby se opravdu dbalo na to, že výrobky dovezené do Evropské unie nemají vždy stejnou kvalitu jako naše výrobky. Děkuji. Pan Rubix, děkuji vám. Chci vyjádřit eh, potěšení nad tím, že jste zavítal mezi nás na výbor. Ukazuje to, že jste opravdu přístupný a ochotný s námi spolupracovat. Můj dotaz možná bude znít trochu jako opakování, protože už, už jsme o této záležitosti hovořili mnohokrát na mnoha místech. A týká se to opět eh, toho sjednocení, toho vyrovnání přímých pladeb. Pro mé voliče je to důležitá věc. A chci od vás slyšet, zda ve vašem budoucím pracovním programu je něco, co by se zabývalo právě tou záležitostí toho, té ekvalizace přímých pladeb. Dobrá, děkuji. Teď dáme slovo komisaři, aby odpověděl koordinátorům a pak dáme slovo dalším řečníku. Takže, Dačiane, máte slovo. Děkuji vám. Já se pokusím se zaměřit zejména na otázky, které souvisí s programem od, pokud jde o otázky reformy, tak sice mohu také odpovědět, ale musíme si uvědomit, že většinu odpovědí v sobě bude mít legislativní návrh. A kdy bude ten legislativní návrh? Já říkám podzim, protože my připravujeme ten legislativní návrh, eh, hodnocení studie o dopadech různých prvků tohoto návrhu již byly započaty, ale musíme také mít alespoň nástin finančních perspektiv, abychom věděli, eh, na čem tento legislativní návrh můžeme založit. Jakmile budeme mít finanční perspektivy, tak to zapracujeme do hodnocení dopadů a až pak přijdeme s legislativním návrhem, tak tím pádem budeme už mít určité argumenty pro eh, tu či onu stránku toho návrhu. Takže konec června, začátek července, pokud budeme mít finanční perspektivy, tak pak tu máme srpen, což je spíš takový prázdninový měsíc, takže pak už je to spíš září nebo říjen, kdy můžeme dokončit legislativní návrh a zahájit mezi eh, servisní interní konzultace, abychom Eh, do toho zapracovali všechny ty rozpočtové prvky. Konkrétně řečeno, myslím, že by to byl tedy říjen nebo listopad se zohledněním prázdninového období a potřeby interních konzultací v rámci komise. To je tudíž prozatímní harmonogram, který vyplývá z návrhu komisaře Levandovského s ohledem tedy na finanční perspektivy, které by měly být k dispozici na konci června nebo začátky července. Jaké budou podrobnosti finančních perspektiv? K tomu se, myslím, lépe může vyjádřit pan Levandovský, protože on nám navrhne v rámci kolegia obsah, eh, předloží nám obsah toho, na čem teď pracuje. K tomu vám teď říct nemůžu říci nic více. A Každopádně doufám, že budu mít k dispozici všechny eh, potřebné faktory k tomu, abychom měli dobrý základ pro legislativní návrh. Ale v tuto chvíli nejsem schopen vám přesně sdělit, jaký bude eh, jeho obsah, protože, jak říkám, komisař Levandovský na tom stále ještě pracuje. Ještě se to eh, nerozhodlo na úrovni kolegie. Teď k otázce která se týká toho, že tedy můj záměr je se začít konzultace a pak předložit zelenou knihu. Budeme klást různé otázky a chceme odpovědi. A pak na základě zelené knihy navrhneme sdělení, kde budou různé varianty a seznamy. A jakmile proběhne celý cyklus diskuzí, tak budeme mít legislativní návrhy. Ale je tu pár eh, důležitých prvků. Pokud jde o eh, tedy komunikaci a eh, informování a propagaci, tak se musíme zaměřit v rámci vnitřního trhu zejména na eh, komunikaci s veřejností a se spotřebiteli, říct jim, jaké jsou obecné charakteristiky evropských výrobků. Evropští spotřebitelé musí vědět o tom, jak vznikaly ty výrobky, které pak si mohou koupit v supermarketech. Potřebujeme k tomu mít příslušné nástroje, také potřebujeme eh, prosazovat naše jakostní standardy. Teď zrovna hovoříme o legislativním návrhu této věci. Spotřebitelé musí vědět, co se skrývá za všemi těmi označeními a logy a symboly. A potřebujeme také propagaci na úrovni místních trhů i trhů obecně, i na úrovni mezinárodní. Měli bychom se zamyslet také nad mm, různými, různým potenciálem um, veřejno-soukromých partnerství, pokud jde o obaly zaměřené na různé trhy, v obchodních jednáních jsme v defenzivě v této oblasti, ale jinde jsme zase v ofenzivě. Poptávka po evropských výrobcích existuje, ale musí se o nich vědět. Já teď budu skoro týden v Číně a e, využiji tento čas k tomu, abych podporoval a prosazoval kvalitní výrobky. Setkám se tam s budou tam s různými podnikateli, budeme moci informovat o kvalitních výrobcích, protože tam je poptávka po jakostních eh, výrobcích. Pokud tím se přece odlišujeme od eh, jiných eh, poskytovatelů na trhu, na světovém trhu, chci navrhnout balíček, který bude daleko úplnější a daleko širší než to, co teď máme. A to nám umožní celou věc tedy řešit způsobem, který by nebyl příliš komplikovaný, ale potřebujeme specifické dovednosti a zkušenosti, musíme tyto dovednosti rozvíjet v kontextu celostním, ne to dělat eh, fragmentárně. Budeme předkládat několik otázek, budeme pak mít možnost o nich diskutovat. K Mercosuru. Připravujeme návrhy, čili nabídku abychom, aby některé citlivé výrobky byly eh, podrobeny jinému zacházení a to je právě případ masa. A rádi bychom také zahrnuli to, co už jsme, s čím už jsme přišli v, v rámci vyjednávání v Doha. Část toho dáme i do toho, co nabízíme Mercosuru. je to něco, z čeho by Mercosur určitě měl také prospěch. Chceme mít nabídku, která je diferencovaná podle různých kategorií výrobků. Vím, že komisař Dali a Potočník to se mnou budou probírat, nebudou předkládat návrhy. Včetně návrhu o různých podmínkách a normách výrobních v souvislosti se zdravím e, spotřebitele, s ochranou zdraví spotřebitele, s bezpečností, e, životním prostředím a řízením přírodních zdrojů a dopadem na zdroje. Diskuze tudíž probíhají. Zatím jsme nestanovili datum kdy si vyměníme naše vzájemné návrhy. Zatím jsou to předběžné eh, diskuze, ale jsme již ve fázi finalizace naší nabídky, máme již výstupy z studie dopadů. Některé tyto aspekty ještě trochu doladíme, abychom měli přesnou představu nejenom o globálním dopadu jednotlivých sektorů na evropský trh, ale také abychom mohli porovnat dopady na jednotlivé regiony. Zjednodušování, pane Nicholson, a já s vámi naprosto souhlasím v tom, že bychom neměli pouze přidávat určité body, ale měli bychom ukázat, že společná zemědělská politika přináší i služby a produkty veřejného zájmu. Návrh týkající se lepšího řízení přírodních zdrojů a šetrných zemědělských postupů, osvědčených postupů, to jde stejným směrem. Musíme ukázat, že to má pozitivní dopady na celou Evropskou unii. u druhého pilíře, protože jsme o tom hovořili na základě toho sdělení, musíme argumentovat, že potřebujeme tento pilíř s flexibilitou pro členské státy, tak aby mohli eh, vzít do úvahy různé lokální aspekty. Pokud tam budou povinná opatření, tedy v, tak musíme mít také ten druhý pilíř a musí tam být i určitá flexibilita musíme ukázat, že eh, evropské zemědělství produkuje společné statky, statky, které jsou v zájmu všech. Souhlasím ale s vámi v tom, že musíme najít nejjednodušší způsob, jak k tomu dojít. A na tom pracujeme. Další věc, která je zapotřebí, je zbavit se nadměrné regulace. Pož- obrátil jsem se na komisaře Potočníka v této věci a on se zavázal, že předloží návrhy na eh, zjednodušení uplatňování podmíněnosti, tak, aby se omezily ty aspekty a podmíněnosti, které vedou pouze k větší administrativní zátěži. musíme tímto způsobem zjednodušovat. Vy jste řekl, pane Lyon, že komise se trochu schovává. Ale já jsem nikdy neodmítal nabídky k diskuzím, ať už šlo o výbor pro zemědělství v parlamentu nebo jakékoliv bilaterální diskuze s politickými skupinami. Možná to byl pan Nicholson, kdo říkal, že se schováváme, ale já mm, si nespomínám, že bych se jakkoliv skrýval. Klidně si můžeme domluvit nějakou zkusku eh, hned teď. Každopádně mějte na paměti, že jsem vám k dispozici. Také jste řekl, že parlamentu nedáváme dost informací ale zpravodajové k jednotlivým legislativním návrhům mohou potvrdit, že služby DG Agri vždy byly otevřeny odpovídání, byly ochotny odpovídat na otázky a eh, dávat vám technické informace, které si vyžádáte. A já mohu jen potvrdit, že jsme skutečně otevření a děláme vše, co je v našich silách. Myslím, že jsem odpověděl i panu Fontánovi. Řekl jste, že SVP nemá žádné konkrétní návrhy týkající se jakosti, jakosti výrobků z vně Evropské unie. Ale na to není společná zemědělská politika vhodným místem. My nemůžeme vytvořit evropský zákon, který bude něco vnucovat lidem v zahraničí. Možná, že obchodní vyjednávání by mohly být tím správným rámcem, ale víte, že je to těžké. I v rámci obchodních vyjednávání je velmi těžké do toho vnášet nějaké mimotržní aspekty, ale já se vynasnažím, abychom tyto body dostali do dalších vyjednávání. Komisař Potočník a dali Vím, že, jim to, že se o to starají z hlediska eh, ochrany zdraví spotřebitelů. Eh, pan Rubik eh, se ptal na přímé platby. To není něco, co by přímo souviselo s diskuzí, kterou tu máme na pořadu jednání, ale pokud si přečtete sdělení komise o návrzích na SZP po roce 2013, tak můžete konstatovat, že komise usilovala o lepší rozdělení přímých pladeb. Děkuji panu komisaři Dečanu Čelošovi a tato první, toto první kolo odpovědí na to, co říkali koordinátoři, myslím, že hodně věcí vyjasnilo. Připomínám, že opravdu hodně, že, že jsou důležité ty časové aspekty. Teď, teď tedy nastává příležitost pro další řečníky, těch 18. Uvidíme, jak se to povede, ale prosím, dávám první slovo. Prosím stručně. Já mám otázku ohledně eh, napětí na eh, cukerním trhu. V uplynulém období se ceny cukru radikálně zvýšily a, a proto více členských států navrhlo, aby se situace usnadnila a požádali komisi, aby umožnila aby takzvaný izocukr, cukr z kukuřice, mohl být uváděn na, trhu, na trh ve větším množství v rámci takzvané Simple Sugar Cavity Evropská komise tento návrh zamítla a tím komise eh, zabránila vzniku asi tisícovky nových pracovních míst. Komise tím eh, zamezila eh, tomu, aby tyto fabriky nebo cukrovary navýšily svou výkonnost, protože když je kukuřice zpracovávána na izocukr, tak lze to množství, které takto vznikne, zdvojnásobit působit. E, komise tímto rozhodnutím zabránila snížení obchodního deficitu a Evropská komise touto svou e, tímto svým rozhodnutím zabránila tomu, aby evropští občané a voliči mohli nakupovat e, cukr levněji. Já se domnívám, že toto rozhodnutí Evropské komise je v rozporu se strategií 2020, kde jde o mm, zvýšení mm, počtu pracovních míst, nastartování ekonomiky a mm, zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Táží se vás tedy, pane komisaři, chcete stanovisko a rozhodnutí Evropské komise eh, do budoucna více sladit s programem Evropa 2020? Chcete eh, eh, cukrovary nebo fabriky produkující izocukr posílit? Chcete vytvářet více pracovních míst? anebo chcete pouze upřednostňovat dovozy? komisař, tak když vám tak naslouchám, tak se zdá, že komise je odpovědná za veškeré zlo, ale komise přece je příslušná pouze, pouze za ty zákony, které eh, zákonodárce eh, přijme. Eh, my jsme zajistili zásobování cukru trhu cukrem a zabránění nedostatku. Komise si přece nic nevymýšlí, a pokud jde o izoglukózu nebo cukr e, z řepy a tak dále. Komise přece nerozhoduje o propouštění nebo vytváření nových pracovních míst. Komise pouze příslušné nařízení dodržela také mít na paměti eh, dobré zásobování trhu cukrem. Já jsem vždy otevřen eh, diskusím a obcím, eh, pokud je o cukerní trh a víte, že to je velmi jasně dimenzovaný trh s jasně stanovenými kvótami a množstvími a cenami a komise tady nemůže čachrovat, jak chce a jak by si přála. Pokud dojde k usnesení, o škrtnutí toho nebo e, zrušení tohoto mechanismu, pak e, musí převzít odpovědnost podniky, ale zatím sami rozhodují a jsou zodpovědné za své ekonomické, svá ekonomická rozhodnutí. Děkuji, říká předseda. Máme zatím ještě 10 minut e, k dispozici Garcia, prosím o ukázněnost, pokud je o dodržování časového limitu. Děkuji. Já jsem eh, s radostí vyslechla, že pan komisař klade tak velký důraz na propagaci. O tom eh, diskutujeme ve výboru již eh, po léta. Ten systém obecných podpor potřebuje eh, reformovat, není dostatečně efektivní a dochází k diskriminacím. A já mám za to, že v Evropské unii nelze podporovat odbyt vína evropskými prostředky. Nebylo by rozumné změnit celou příslušnou úpravu, abychom zabránili eh, dalším eh, diskrepancím a diskriminaci například v oblasti vinařství v Evropské unii potřebujeme diskrimi, pardon, distribuci bez jakékoliv diskriminace. A to se netýká pouze vína to musí být samozřejmě zohleděno v rámci reformy opatření na podporu odbytu. Samozřejmě, že se musíme snažit o odbyt i na třetích trzích nebo trzích třetích zemí. A jde i o vzájemnost. Existují třetí země, jejichž produkty pronikají na naše trhy a my v tomto ohledu, pokud jde o reciprocitu, pokulháváme. Potřebujeme zavést i systém hraničních kontrol, který bude účinný a zajistí dodržování stávajících předpisů. Jinak mm, budou nadále eh, existovat různé možnosti obcházet eh, ty tyto předpisy a různé produkty budou nadále pronikat na eh, naše trhy. Takže hraniční kontroly dodržování opatření. Možná by nám pan komisař ještě mohl eh, prozradit, jak v rámci Rady ministrů zemědělství probíhají diskuse o eh, reformě společné zemědělské politiky. Děkuji. Já mám radost, že k nám pravidelně přicházíte a e, vítám, že představujete svůj pracovní program na rok 2012. My se nyní intenzivně věnujeme reformě společné zemědělské politiky a jiným problémům, to je jasné. Je zajímavé, že říkáte, že chcete e, vypracovat zelenou knihu na základě veřejného slyšení. E, mě by zajímalo, jak vyváženě budou vybrány jednotlivé zainteresované zainteresované skupiny na to veřejné slyšení. Je nemožné nebo nesmíme připustit, aby došlo k nějaké diskriminaci nebo zase zvýhodňování. Zajímalo by mě, zdali by takováto strategie měla vzniknout i pro eh, eh, pozici na veřejných trzích nebo globálních trzích. To předpokládá dostatek to předpokládá také eh, dostatek svobod, jak má takovýto globální trh vyhlížet, jaké svobody a dimenze má mít. My se často snažíme spíše zdůrazňovat eh, obavy a mě těší, že chcete postupovat ofenzivně, pokud je o propagaci evropských produktů. Eh, já se domnívám, že my z mezinárodního obchodu, co by zemědělci, můžeme více získat, než ztratit, protože jsme dobří a eh, spolehliví a to musíme samozřejmě umět prodat. Samozřejmě pokud jde o prodej nebo propagaci, tak musíme vyhovět nejenom producentům, ale i spotřebitelům, protože ti eh, nakonec ty produkty kupují. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. my eh, budeme mít určitý problém. Eh, bude vyrobeno kolem 83 milionů nelegálních vajec eh, v Evropské unii. Vy můžete říct, že to nespadá do vašeho portfolia, že do někoho jiného. To je celkem jedno, já nemůžu říct, kdo za to nese zodpovědnost, ale musí se s tím něco dělat, protože výroba vajec to je naprosto zásadní věc ve zemědělské produkci. Jak víte, Eh, britští producenti eh, ty to stálo 400 milionů eur eh, na to, aby se aby splnili nové předpisy. Já jsem se snažil zjistit, jakým způsobem by to mělo být dále v Evropské unii a mám dojem, že to je pořád business as usual. To znamená, že opět eh, ty standardy ve, v zemi nebudou splněny včas. Možná, že by bylo dobré, kdybyste třeba tato nelegální vejce také mohli jim dělat propagaci. Třeba dávat na ně lepku a skřížené hnáty. Děkuji, pan Šekersky. Pane komisaři, kdy můžeme očekávat, že nám předložíte legislativní balíček? Pan Levandovský chce svoji zprávu, svůj dokument eh, přes, představit někdy v červnu, ale jestliže tedy vy budete potřebovat dalších pět měsíců na to, aby se jeho myšlenky promítly do vašich plánů, to je trošku moc dlouho. Možná, že také, eh, jakmile pan Levandovský už něco se píše, tak už budou jaksi dále pevně mantinely, už se budou, budou těžko eh, zavádět nějaké směny. A pak je tady ještě jeden problém, na který bych chtěl upozornit, a to je problematika inovací v zemědělství. Možná, že bychom tomu měli věnovat větší pozornost v kontextu strategie Evropa 2020. Další problém je eh, problém životní úrovně a eh, chudoby na venkově. To je velký problém, který přetrvává. A k tomu přistupuje ještě strategická koordinace. Eh, mě by zajímalo, jestli v této oblasti chcete dále postupovat, anebo jestli už jste zakončil práci v této oblasti. Pan Bohe? Pane Čološi, pane komisaři, já bych chtěl úvodem říci, že mám obavy o budoucnost společné zemědělské politiky, zejména vůli tlaku ze strany členských zemí, eh, které eh, chtějí eh, zrušit ty stropy, které navrhujete vy. Mám určité obavy také z velkých farem které se zabývají rostlinnou výrobou a ze strany výrobců pesticidů. Eh, jde tady o objemy, které, které jsou k vyjednávání. A tady jde o kvalitu a, pra, a ceny. Eh, pokud se kvality týče, tady se hovoří o eh, urychlování jednání o zónách volného obchodu. Ale jak chceme v Evropě eh, propagovat naše výrobky, naše kvalitní výrobky, jestliže ten mezinárodní trh vzhledem k tomu, jaké jsou tam, jaký je tam vývoj, zejména pokud se týče hovězího, švestek a podobně. Čili tady eh, skutečně vidím, že někde musí být rozpor. Já myslím, že eh, my tady eh, prostě máme takový zvláštní přístup k zemědělství jako quid pro quo a mm, prostě možná, že nejsme schopni té reformy tak, aby to bylo ve smyslu služeb. Eh, pane předsedo, děkuji. Vy jste hovořil také o eh, eh, reformě spíše horizontální, pokud se týče tady odbytu a ne specificky jako třeba u vína. Já myslím, že horizontálně máme tady dva problémy. Jedna, který nemáme dostatek prostředků, možná, že je to pouze jedno, jedno promile, jedno promile veškerých veškerých výdajů, veškerého rozpočtu zemědělského, to skutečně není možné. A druhá věc, a myslím, že, že to je problém eh, spíše k podstatě. My eh, můžeme mm, tedy eh, obecně propagovat evropské výrobky, ale pokud se týče zcela konkrétních výrobků přímo na regálu, tak s tou horizontální směrnicí je to už potom těžké a to se musí vyřešit, protože jinak eh, ty podniky nebudou mít zájem o eh, fungovat s tímto nařízením a spolufinancovat. Vy jste vlastně řekl, že se chystáte do Číny a i tam e, půjde o to, abyste tam e, propagoval prodejné výrobky, čili tam se bude muset také jednat hodně o e, původu a o značkách a jak to mezi sebou souvisí původ a značka a jak tady je možné chránit produkci. A ještě v tom, co jste nám tady přeložil, se hovoří o znevýhodněných oblastech. Parlament loni v květnu sepsal zprávu na toto téma, ovšem komise na to už potom nereagovala, takže možná byste nám mohl, řekl, mohl říci, jak to pokročilo. Ano, děkuji. Pan Mato Androver. Dvě otázky. Jednak pokud se týče našich eh, dohod se třetími zeměmi, jsme hovořili o Mercosuru, to nechme stranou, ale zajímalo by mě, jaké nové smlouvy plánujete na rok 2012, které budou mít dopad na eh, naše zemědělství, například s Ekvadorem. To by mohlo mít opravdu velký dopad na pěstitele banánů. Eh, my už teď máme dohody které nám činí problémy, třeba s Marokem, tam jsou aspekty pozitivní, méně pozitivní a vysloveně negativní. A je zde také názor, že by eh, dohoda měla být eh, úplně zrušena vzhledem k tomu, že nejsou splněny určité cenové a kontrolní aspekty. Pane komisaři, můžete říct, zda eh, v blízké budoucnosti jsou plány na eh, úpravy eh, referenční regulace cen pro zem, eh, ovoce a zeleninu. Třeba dovozy rajčat z Maroka se nám zdvojnásobily. To znamená, že, že v posledních 25 dní se rajčata prodávají po cenou. No, já tady nechci hovořit o banánech, ta válka banánová už pomalu končí, ale to samozřejmě eh, znamená, že se nám tady daří, ale také to znamená, že komise bude zlepšovat finanční situaci. Eh, pokud se týče snižování tarifů na různé komodity. Já doufám, že v roce 2012 už nebudeme hovořit o banánech, poněvadž už to bude dobře vyřešeno. Děkuji, pan já. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás zavítal. Kolegové už mnoho otázek položili a mě těší, že jste řekli, že legislativní návrhy předložíte teprve tehdy, až budeme mít dispozici finanční výhledy. Znamená to ovšem, že pokud finanční výhledy se spozdí, že také se spozdí i vaše zemědělské legislativní návrhy? Děkuji, pan Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Komise hovořila o jakostním balíčku. Vyslechli jsme si k tomu řadu názorů a dnes odpoledne se tímto tématem bude zabývat workshop. A já doufám, že toto úsilí komise dospěje v konečném důsledku k dohodě. Ale jakmile ten eh, balíček o kvalitě tady bude, tak eh, my se budeme muset ještě zabývat otázkou té propagace. Mnozí o tom hovořili, čili já to nechci rozebírat do detailu, ale chci se zeptat jednu věc, jestliže toto je skutečně Eh, otevřený balíček, třeba eh, ta rajčata, že, protože které tlačí na naše ceny a naší jakost. Čili ten eh, balíček bude třeba uvést v život co nejdříve. Když hovoříme o přidané hodnotě evropského zemědělství, tak skutečně je třeba se s tím seznámit a to co nejdříve. Ano, děkuji. Stefan Fellol, Lefol. Ano, vezmu to velmi stručně. My jsme na podzim eh, řadu věcí z toho programu schválili v podobě legislativního návrhu. Chci říct dvě věci. Kvalita je velice důležitá a dnes musíme dbat toho, že existuje zde přání Eh, de facto osekat eh, to, co je silnou stránkou evropského zemědělství, a to je kvalita produktů v určitých oblastech, zejména eh, mléko. Tady skutečně je reálné nebezpečí a já to říkám velice nahlas. Prosím, věnujte tomu pozornost. V jak v těch dvou návrzích, tak při legislativním eh, jednání, čili eh, jakostní balíček a mléčný balíček. To spolu velmi souvisí. Pak eh, je tady otázka reformy. Já s vámi souhlasím, pane komisaři, že musí být prostě jasno. Tady musí proběhnout debata. Já vím, že Eh, Albert si přál tedy, aby eh, debata proběhla ještě před touto debatou, ale každopádně je třeba, aby bylo všechno jasné, aby v tom legislativním balíčku nebyla žádná špatná překvapení. Děkuji, Stefan Papastamkos. Ευχαριστήσω Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři v první řadě a musím říci, že vás nechci dávat do kategorie komisařů, které slížíme. Naopak, eh, jste komisařem, který je otevřen vůči spolupráci. Teď pokud jde o dohody, zejména dohodu s Mercosurem, tak minulý týden Evropský parlament schválil mou zprávu o zemědělství a mezinárodních smlouvách, kde se jasně říká, že hodnocení dopadů musí být zveřejněno před změnou nabídek. Ať už jde o Mercosur, nebo Kanadu, nebo Indii. A vzhledem k tomu, že jste citlivý vůči vůli parlamentu, tak se chci zeptat, jestli to budete brát v potaz. Jistě nemůžeme nikdy předjímat výsledek jednání v Doha a vyjednávací mandát říká, že existuje vazba mezi těmito výsledky a výsledky se zeměmi Mercosuru. A ještě jedno slovíčko. Hovořil hovořilo se tu o cukru. Na z iniciativy vašich, eh, vašeho předchůdce a také administrativy komise vzniklo ke ztrátám, vznikly ztráty pracovních míst. A trh ovládly Brazilci a další. Eh, bylo to řešeno oligarchickým způsobem. Děkuji. A slovo má Nička. Takže doufáme, že legislativní návrh eh, další reformy nám bude předložen co nejdřív, spíš na podzim než až v zimě. Budeme jistě hovořit o rozpočtu rozdělení do pilířů. Ale dovolte mi jasně říci, že vaše návrhy týkající se prosazování eh, eh, evropských výrobků a ochrany, ochranných známek, to jsou velmi, velmi významné oblasti a já vítám eh, veškeré kroky tímto směrem. Pokud chcete podpořit zemědělce, kteří jsou v těžké situaci, tak ani první, ani druhý pilíř si dlouhodobou situaci nevyřeší. Tato situace se může zlepšit jedině, když budou moci prodávat své výrobky, prodávat výrobky vysoké kvality na trhu. A pokud dostanou dobrou cenu za tyto výrobky. Jedině tak nebude naše úsilí o změnu SZP nadarmo. Snad budeme měnit strukturu, změníme strukturu produkce a výrobky, které jsou na trhu a zároveň zvýšíme i kvalitu života zemědělců. V tomto směru mě budou zajímat veškeré další připomínky a práce, která souvisí s oblastmi, které jsem tu uvedl, čili podpora kvality. Ano, děkuji, pan Dantan. Děkuji vám. Všichni se teď díváme a vyhlížíme na, budoucnosti, na budoucnost a na pakt, ale dějí se různé věci. Nesmíme zapomenout na přítomnost. Nemůžeme ponechat pouze eh, na trhu, aby se věci řešily a pak konstatovat, že jsou nějaké škody. Když jsme se dívali na sektor živočišné výroby, tak se stalo, že ohroženy, ohrožený, když eh, sektoru eh, obelnin se daří dobře, až příliš dobře. Můžeme čekat až na rok 2014, předtím, než reformujeme systém? Já si to nemyslím. Cena obelnin vede k tomu, že někdy, když se podíváme na rozpočet, zemědělský rozpočet, tak, že to bude tedy 300 na tunu a 600 euro na hektar. Já myslím, že musíme přijmout preventivní kroky a když se dostaneme na dva, dvojnásobek intervenční ceny, tak musíme pomoci našim zemědělcům, neboť někteří naši zemědělci prostě pověsí své řemeslo na hřebík, protože nebudou moci ani pokryt vlastní náklady. Proto eh, si myslím, že si situace žádá rozhodných činů, abychom vyslali jasný signál i do budoucna. Musíme zajistit naši budoucnost a jednat neprodleně, zejména vzhledem k vysoké ceně obilovin. Děkuji vám. Paní Klas. Děkuji, pane komisaři. Existuje ještě otevřené staveniště v rámci organizace trhu vína. My jsme v roce 2000 my jsme se kdysi rozhodli, eh, že eh, tady zrušíme určité zásady do roku 2015, ale ve vašem programu eh, to postrádám. Já bych vás žádala, abyste tuto kontrolní zprávu předložil. Máme tady staré studie a čísla z roku 2004, které už nejsou aktuální. Došlo ke změně ve společné organizaci trhu, například zrušení set aside, restrukturalizace práce, eh, takzvaná zelená sklizeň, která odpadá. Existují tady nová pravidla a na základě nich bych eh, chtěla požádat o intenzivní studii a hodnocení dopadu eh, s otevřeným závěrem a promyslet to ještě jednou. Přece v, průběhem, v průběhu let můžeme být i moudřejší. Já se domnívám, že vinaři mají pravdu, když chtějí, aby tato dobrá úprava zůstala zachována. Nikdy jsem neslyšela opak, takže prosím, aby abyste to přeskoumal. Klas, Děkuji, paní Klas. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jedna z hlavních věcí, o kterou mi dnes jde, je mléčný balíček. Hlavní problém, který vnímám, je, že nezahrnuje distribuci. Všichni další účastníci řetězce se pak domnívají, že balíček nevyřeší naše problémy, pokud do toho nebude distribuce zahrnuta. A vzhledem k pozitivní inici- iniciativě, pokud jde o prosazování produktů, i tady vnímám obdobný problém. Komisař pro zemědělství by měl spolupracovat s komisaři z dalších portfolií, eh, třeba pro práva spotřebitelů. V budoucnu by mě zajímalo, jestli budeme svědky úspěšné zemědělské politiky, která má také horizontální dimenzi. A tím pádem širší záběr. A teď pokud jde o poseji, tak to je jediný nástroj, který máme pro nejvzdálenější, nejodlehlejší oblasti, jediný způsob, jak obnovit jejich rovnost, rovné podmínky s, s Unii. Takže věnujme tomu pozornost. Pani Kalněte, děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, dovolte mi, abych se vrátila k reformě EZP, což je jedno z nejvýznamnějších témat eh, mezi pro evropské zemědělce. A zajímalo by mě vaše vysvětlení ohledně toho, jak vnímáte přechodné období. Jak dlouhé může takové období být, protože návrhy se různí. 2020 nebo 2025. Předchozí reforma e ZP byla zaváděna v průběhu čtyřletého, měla čtyřleté přechodné, přechodné období. Mě by zajímala možnost, aby zemědělci v členských státech, které v současném finančním období obdrželi přímé platby hluboko pod průměrem Evropské unie, aby jejich přechodné období mohlo, mohlo být zkráceno. A další věc, objektivní, objektivní kritéria reformy EZP. V Lienově zprávě, přijaté před rokem, jsme se všichni shodli na tom, že přímé platby by měly disponovat objektivními kritérii. No, já chci, abyste se s námi podělil o váš postoj k těm objektivním eh, kritériím pro reformu EZB. E Děkuji. Děkuji všem, kdo se vyjádřili. A Nyní má pan Dačan Čološ možnost odpovědět. A pak si uděláme pauzu a znovu se sejdeme ve tři. Voilà. Pour euh, le, uh, le régime de, de promotion. Tak euh, nyní k celé té záležitosti podpory odbytu a prodeju, prodeje už jsem eh, řekl, pracuje se na tom, existuje zelená kniha a pak sdělení, než bude zákon předložen. A jak říkám, pracuje se na tom a prosím o pochopení, že to nyní nemůžu podrobně eh, komentovat. Práce ještě není u konce. Jakmile ehm, to bude tak daleko, tak eh, zprávu obdržíte. A musíme se snažit i tomto pracovním procesu zohlednit specificky určité skupiny produktů, musíme zvážit, eh, co eh, jde dobře na odbyt, co nikoli, proč ne a musíme se snažit o mm, logicky vyvážený přístup. Určitě existují odvětví, kde mm, se věci vyvíjejí dobře, ty určitě nezrušíme a mm, v jiných oblastech se musíme zlepšit, ale mm, nechci se nyní pouštět do podrobností. Pokaždé, když hovoříme o jakémkoliv tématu, tak se objevují požadavky po vzájemnosti, lepších hraničních kontrolách a tak dále určité věci je nutno upravit, to je pravda, ale je také někdy nutné eh, zaujmout ofenzivní eh, postup postoj a jsou zde oblasti, kde je mezinárodní poptávka větší než u jiných. Existuje samozřejmě kontrola eh, hraničních kontrol Evropské unie, eh, kterou zajišťují okrajové členské státy podél hranic. Problém ale není v legislativě, nýbrž v provádění. Eh, jsou-li tyto zásady prováděny, tak nejsou problémy. To je vše, co k tomu mohu a chci říci. Španělští rozhodnutí a španělské a italské příslušné orgány se musí postarat o to, aby odbavování na hranicích probíhalo eh, regulérně a důkladně. Nechci na nikoho ukazovat prstem, je to jejich příslušnost. Dále, jak postupují jednání s radou? Mluvčí předsedy rady by se k tomu snad mohl vyjádřit. Ale ani zde není vše jasné. Ve čtvrtek eh, bude eh, rada jednat a poté uvidíme, jak dalece eh, se lze dohodnout na účasti komise a jaká linie bude schválena. To zatím předem nelze odhadovat. Dále eh, zelená kniha. Na základě zelené knihy a sdělení můžeme s dotčenými subjekty ještě jednou zahájit debatu o opatřeních na podporu odbytu. Musíme mm, k tomu vytvořit podmínky, tak aby se vše zdárně vyvíjelo. Na tom se pracuje, jak jsem již uvedl. specifický nástroj podpory prodeje vajec e, v podstatě nechystám a nevidím e, potřebu toho. Více k tomu říci e, nemohu. Já rozumím vaši starost v této oblasti, ale nechci se k tomu vyjádřit, protože existují i jiná odvětví, která jsou určitě důležitá a mají specifická přání a potřeby a chtějí vidět cílená opatření. Pan Cikér. Sikerský nepotřebuji nutně pět měsíců, abych strávil to, co řekl pan Levandovský. Pan Levandovský se vyjádřil k rozpočtu, ale komise potřebuje prostě čas na provedení hodnocení dopadu nebo vypracování studie o hodnocení dopadu a konzultace mezi jednotlivými službami musí být napřed uzavřena, než eh, budou do legislativy zapracovány příslušné návrhy. Nemohu nic předjímat. Existují tady určité procesy, které eh, musíme dotáhnout do konce eh, řádně. chudoba eh, na venkově, v některých oblastech zemědělských. Tady určitě musíme něco udělat a eh, Určitě nikdo nechce nyní eh, proměňovat společnou zemědělskou politiku na sociální politiku, ale i tady bude muset Rada ministrů práce a sociálních věcí promluvit koordinace, ano, na tom také pracujeme a snažíme se to zajistit um, co možná uh, nebyrokraticky, ale jak lze podpořit nebo i trochu uchránit produkt před dovozy. Naši spotřebitelé asi ještě vůbec nevědí, jaké rozdíly existují mezi evropskými a neevropskými eh, produkty. Eh, tady je asi zapotřebí také více osvěty než dosud. Můžeme se také pokusit eh, zkoumat, proč se evropští um, spotřebitelé uh, ve svém konzumu chovají uh, a rozhodují tak uh, či onak. Možná, že je skutečně zapotřebí um, vnést do jejich povědomí více informací o kvalitě. Pane Dorfmane, já myslím, že jsem z části um, na vaši otázku již odpověděl. Nemohu skutečně komentovat každou jednotlivou otázku. My pracujeme na celé této koncepci podpory prodeje a odbytu. A pokud jde o horizontální prvky, tak to neznamená, že přemýšlíme o zvláštnostech určitých produktů. To eh, přece ovládáme, ať už se jedná o ovoce, zeleninu a tak dále. Existují příslušné organizace trhů a také združení eh, eh, producentů. Pokud určitá opatření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 zabírají, tak je to dobře. Pokud nikoli, tak je třeba je upravit. A to se týká nejen vína, ale i ovoce, zeleniny a jiných eh, skupin, eh, jiných komodit. Důležitý je aspekt ochrany spotřebitelů a zdraví. A to se týká také vína. Nelze stávající zákon eh, jen tak měnit. Samozřejmě lze uvažovat o tom, co udělat, aby odbyt byl lepší než dosud nebo podpořen účinněji než doposud ale mm, eh, za zohlednění stávajícího legislativního stavu. Já to sám měnit nemohu. To budete muset projednat s komisařem Dalim, který by se k tomuto tématu snad mohl vyjádřit podrobněji. Například, jaké dopady má konzum určitých nápojů na zdraví spotřebitelů. Já nyní nechci zasahovat do příslušností jiných komisařů. Prosím, neočekávejte ode mne nemožné. Už i to, co spadá do mých možností, je eh, dostatečně eh, náročné. Padla ještě řada otázek eh, k dohodě s Marokem. Ovoce, zelenina, rajčata. K Maroku mohu říci jenom jedno. Míč je nyní na eh, jejich půlce hřiště a o té dohodě je nutno hovořit. A to se týká i jiných sektorů, například mléka, Existují konkrétní návrhy zákonů, které jsou v parlamentu a nyní je na vás, abyste se k tomu vyjádřili a přispěli svým dílem. jak byla dohoda s Marokem dojednána a pokud jde o ty eh, eh, eh, mezní ceny, respektive ochranu na hranicích, je, myslím, dobře vyjednáno a nyní musí příslušné orgány dohlížet na to, aby stávající úpravy byly dodržovány a prováděny. Existují nástroje, ty již existují a musí být nyní využívány. Banány. Nechci uh, vtáhnout do války. Já jsem docela mírumilovný člověk a uh, nemám nejmenší zájem prát se kvůli banánům nebo čemukoliv jinému. Na konci eh, reformy společné zemědělské politiky se budeme muset zabývat i eh, jejími dopady na rozpočet. To patří k tomu. Rozpočtové perspektivy, finanční perspektivy jsou důležité. A v rámci obsahu společné zemědělské politiky musíme být ehm, ochotní přistupovat i na jisté ehm, kompromisy. Nesmíme ale ztrácet ze zřetele, ehm, jaký bude mít společná zemědělská politika dopad na rozpočet. To eh, jde ruku v ruce. Mercosur. Pane Capolo Sanchezi, já eh, musím připravit eh, tuto studii dopadu, spadá to do mé kompetence, ale musím si to sladit nebo odsouhlasit s komisarem de Kichtem. Eh, já jsem příslušný pro hodnocení dopadů za sektor zemědělský, ale existují zde i jiné sektory, o nichž se vyjednává a tam musí dojít k dohodě s, komis, s komisařem de Kuchtem, ale beru na vědomí to, co jste, u, uč, co jste uvedl. Stane se cukr. Pokud je o výkonnost evropského odvětví cukru, tak nutno konstatovat, že je výkonný a konkurenceschopný. O tom není sporu. Reforma eh, odvětví cukru je součástí reformy společné zemědělské politiky a musíme zvážit, které nástroje jsou nejpříhodnější ehm, k zachování eh, výkonností cukerního průmyslu. Je-li zde poptávka a zvyšuje-li se, pak případně musí tuto mezeru eh, zaplnit eh, jiné státy, například Brazílie mezeru v nabídce. Eh, na straně jedné chceme zajistit zásobování, to vede i k určitým administrativním zátěžím. Na straně druhé musíme ale také dohlížet na trhy. Pan Dantin, a to jsem řekl již na plénu, Totiž členské státy samotné se již sami mohou pokusit o lepší rovnováhu mezi e, živočišnou a rostlinnou e, výrobou. U vepřového masa a drůbeže e, víte, co se děje a já jsem nezaznamenal, že by někdo měl, respektive požadoval přísnější zákonnou úpravu. Ale snad eh, lze nyní předkládat legislativní návrhy, které by vedly rychleji k výsledkům než naše snahy o reformu společné zemědělské politiky je skutečně záhodno eh, uvažovat o tom, k čemu má tato reforma politiky sloužit. Toto přání mají ty trhy, kde eh, je určitý potenciál a pokud jde o mléčný balík, tak eh, tady opět mohu říci, eh, míč je na vaší straně. Nyní eh, musí být aktivní parlament. Pokud jde o pozet, Tady určitě existují účinnější postupy. Dále eh, to přechodné období ještě eh, déle než rozpočtový rok už, myslím, není možné. Ještě více to prodlužovat nelze. Je zde určitá přirozená hranice. A poté uvidíme, jak to bude postupovat. Komise pak případně ještě navrhne další přechodné období. Rada a parlament i komise se tím budou muset eh, obírat. Samozřejmě, že bychom mohli pracovat i se simulací a různými kritérii simulace ale tato kritéria musí být eh, co možná nejobjektivnější a přesto nelze zcela vyloučit eh, nebezpečí, že to bude mít různé dopady na jednotlivé členské státy. Samozřejmě, že chceme maximum konvergence, ale stále ještě přetrvávají velké rozdíly, také pokud jde o e, způsob produkce v jednotlivých, spolko, v e, jednotlivých členských státech. A tady je nutno nalézt určitou kombinovanou formu, která zajistí co největší možnou konvergenci. To ještě budeme muset doladit a upřesnit a čekáme samozřejmě i na příspěvek parlamentu. Myslím, že jsem se propracoval všemi otázkami, trochu jsem eh, přetáhl, ale skutečně jsem se eh, vynasnažil být eh, k dispozici co nejdéle a zodpovědět co nejvíce otázek. Děkuji, říká předseda, děkuji panu předsedo, panu komisaři, děkuji za vaši trpělivost při odpovídání na množství otázek. V 15 hodin začínáme seminářem o mléčném balíku. Prosím, abyste se dostavili přesně na čas a dobrou chuť.